Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, pustíme se opět do práce. Poprosím o klid v sále. Znovu zahajuji veřejnou schůzi rozpočtového výboru. Máme nyní jednu hodinu na prezentaci situace v decentralizovaných agenturách a problematiky financování jejich činnosti v nadcházejícím roce. Každý rok probíhá toto setkání, tato výměna názorů mezi rozpočtovým výborem a trojkou, to znamená setkání s řediteli tří agentur, které v daném roce zastupují všechny agentury. Ve svých složkách máte všechny dostupné dokumenty. o které se můžete opírat v diskusi a vyhodnocovat vystoupení účastníků diskuse. E, Patrně všichni víte o výsledku hlasování v Koreperu tento týden o návrhu rozpočtu pro rok 2013. Toto hlasování Eh, poté bude přeneseno na, eh, <laughs> na radu ministrů financí, ovšem 99 procent případů vypadá tak, že ministři potvrdí výsledek hlasování v Koreperu. Toto hlasování je obzvlášť eh, striktní, pokud je, ne, tak ten výsledek hlasování v Koreperu byl obzvlášť striktní, pokud je o rozpočty agentur agentur, které už mají plně rozběhlou činnost i ostatních. Víme, že některé starší agentury také eh, obdržely nebo byly pověřeny novými úkoly a některé zcela eh, nové agentury eh, budou poprvé zohledněny v rozpočtu. Nicméně celkově klima nenahrává zrovna rozpočtové velkorysosti. U všech výdajů takzvané kategorie 5 a většina výdajů samozřejmě spadá přirozeně právě do této kategorie. Rád bych zde přivítal obzvlášť pana Gerta Danceta z Evropské chemické agentury, agentury pro, chemika, pro chemické látky, kde vás máme. Jste v první řadě. Dále pana Michala Emborga z Evropské agentury pro železnice a pana Bena Dankena z Evropského centra pro prevenci a kontrolu šíření chorob. Jde o trojku tak trochu ve středomořském duchu, velkorysem. Paní Krista Sedlaček, ředitelka Evropské agentury pro eh, BOZP, je také přítomna, kde vás máme. Dobré odpoledne. Dále pan Patrik Gudu, eh, ten mi poslal eh, omluvu, protože eh, a zastupuje tedy zde jeho kolega, spolupracovník. Také vítám ty, kdo zastupují další agentury, které vzhledem k významu tématu a této diskuse také přijeli na toto veřejné zasedání. Tato diskuse samozřejmě bude uzavřena vystoupením naší zvláštní zpravodajky Juty Hauk a našeho zpravodaje pro rozpočet 2013, kterým je pan Giovanni Lavia. Pokud jim hlavní vystoupení eh, přisluží panu Dancetovi, kterému dávám slovo, a poprosím všechny účastníky diskuse, aby hovořili stručně, protože musíme cirka v, eh, v 16 hodin skončit. Pane řediteli, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážené členky a členové tohoto výboru, děkuji za tuto příležitost k výměně názoru o rozpočtu pro 2013. Požádali jste Evropská agentura, aby poskytly konkrétní příklady toho, jaký dopad bude mít návrh eh, rozpočtu pro 2013 vypracovaný komisí na naši činnost. V pozičním dokumentu, který jsme vám zaslali předem před touto schůzí, jsme vám tyto příklady poskytli. Nicméně bych měl rovnou zúraznit, že tyto eh, příklady nemohou eh, také plně obsáhnout dopady nedávno zautého postoje rady. Jak víte, rada žádá další škrty, pokud je o zaměstnance a dotace zejména u nových agentur a agentur pověřených novými úkoly. Abych uvedl jen pár příkladů. Evropský uh, orgán pro uh, bezpečnost kterou minus 10, uh, eb, minus 10 postů, uh, EBA minus 16 postů, Evropská uh, agentura pro chemikálie minus 9, uh, bezpečnost leteckého provozu minus 32 pracovních místa, environmentální agentura minus 3 pracovní místa a také novější agentura pro řízení IT systému v oblasti svobody, spravedlnosti vnitra, minus také cirka 10 míst. Nejde pouze o škrtání pracovních míst, ale eh, rada chce také seškrtat dotace eh, v kapitole 1 a 2. To narušuje vyvážené rozpočtu, protože eh, toto omezí možnost agentur vynakládat prostředky v kapitole 3, provozní prostředky a vyústí to Eh, v nežádoucí přádění do dalšího rozpočtového roku. Eh, několik eh, agentur bude pověřeno nově dalšími úkoly v roce 2013 a přitom již nyní podle rozpočtu komise byl jejich rozpočet na hraně. Nyní další škrty navrhované radou ochromí patrně schopnost těchto agentur dostat svým úkolům, například agentura pro bezpečnost provozu, školící agentura, environmentální agentura, agentura pro léčiva, Frontex, Europol, a Evropská agentura pro chemické látky, eh, jejímž jsem já výkonným ředitelem. Těch vše se to týká. Pokud o um, ECHA, ta je v obzvlášť složité situaci, protože máme nové nařízení o biocidech, které bylo schváleno právě před pár měsíci zde v parlamentu a to nám znemožňuje využívat jakékoliv jiné eh, posty či prostředky z rýče eh, na věci týkající se biocidních přípravků. Takže pokud budou přijaty škrty navržené radou, bohužel nemohou zaručit řádný vstup v platnost tohoto nového nařízení. Evropská agentura pro léčiva a pro eh, bezpečnost leteckého provozu, eh, Úřad na podporu azylu a Frontex eh, nebyly zaštítěny dostatečnými prostředky již od komise a nyní dostanou ještě méně podle rady, přestože jsou jim nových úkolů. Například EMA má provádět novou legislativu pro farmakovigilanci od července tohoto roku. Další škrty pracovních míst na návrh rady eh, omezí možnost této agentury dostat tomuto mandátu v roce 2013. Eh, pokud tedy se prohloubí škrty, tak jak to chce rada, řada agentur nebude schopna dostávat svému mandátu, eh, kterými, kterými pověřila, pověřil evropský zákonodárce. Výkonní ředitele agentur a správní rady tedy eh, by měly rozhodovat o tom, kterou část mandátu nemohou splnit? Je to tak správné? Mají agentury právo ignorovat část eh, úkolů eh, svěřených jim zákonodárcem? Já musím říci, že já i kolegové z toho máme velmi nedobrý pocit. Přístup komise a rady je takový zacházet se zdroji pro všechny agentury jako s jedinou obálkou finančních prostředků. To znamená, že nově vytvořené agentury nebo stávající agentury pověřené novým mandátem z legislativy Eh, tady jsou, eh, mají své potřeby a proto se automaticky škrtá u jiných agentur, jejichž úkoly ovšem zůstávají v stejném objemu. Eh, agentury nejsou um, koncepčními či jinými orgány, které prostě mohou přijímat určité iniciativy, ale jsou pověřeny jasnými úkoly, za kterých se odpovědají občanovi. Um, Nejvíce je pro nás důležitý eh, víceletý finanční rámec. Pokud i nadále se bude k agenturám přesouvat jako eh, k jedinému eh, rozpočtovému celku, obáváme se důsledku. Obáváme se toho, jak dopadne pozdní noční zasedání rady. Možná budou uměle obrovským škrtům vystaveny všechny agentury bez jakýchkoliv ohledů na to, jakým způsobem ty škrty potom se promítnou do praxe. Agentury a jejich eh, správní rady potom budou muset eh, přijímat eh, obrovsky významná rozhodnutí s obrovským dopadem na EU, aniž by měly jakékoliv pokyny od tvůrců evropské politiky. Já bych, pane předsedo, apelovala na váš výbor, abyste toto nedopustili. Od počátku tohoto roku byste mohli být hnací silou pro inteligentnější přístup k rozpočtování evropských agentur. Východiskem pro rozpočet každé agentury by mělo být co členské státy a ruské instituce očekávají jakožto výsledky o této agentury, jak agentura e, spolupracuje s protěžky v členských státech, protože v řadě sektorů agentury e, snižují e, celkový náklad pro daňové poplatníka, pokud to mám říct takto jednoduše. Často je čep levnější provádět jeden úkol, určitý úkol tedy jednou na evropské úrovni než 27 krát v členských státech. Na závěr tedy bych řekl, že vás prosím, abyste přistupovali k agenturám Eh, podle notových sektorů jednotlivě. Vím, pane předsedo, že parlament eh, se nám zasazuje o to, aby evropský eh, rozpočet odpovídal ambicím evropské politiky. Agentury rozhodně podporují parlament v tomto přístupu. Jsme vašimi spojenci, když se argumentuje za adekvátní evropský rozpočet. Síť evropských agentur, která je zastoupena, je tedy k dispozici vašemu výboru pro usnadnění tohoto pro nás tak důležitého dialogu. Děkuji mnohokrát. Très bien. Děkujeme. Děkujeme, pane řediteli. pan předseda. Ještě někdo za trojku by chtěl k tomu vystoupit? Ne, není-li tomu tak? Dobře. Takže ještě jednou. Ještě jednou děkuji za tuto nesmírně přesnou prezentaci. Seriózní, kompletní, Nějaké otázky z pléna, nějaké poznámky k tomuto vystoupení? Evropská komise. Chtěla by Evropská komise vystoupit, chtěla by nějakým způsobem odůvodnit své návrhy Já rovněž klasování hlasování v Koreperu, pane kolego. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se pokusím trochu vysvětlit návrh komise a rovněž některé, uvést některé prvky kontextu, tak abychom celou diskuzi zasadili do určitého rámce. Nejprve čísla. Ano, decentralizované agentury, to je jedna z důležitých součástí, dynamických součástí fungování institucí v podstatě všech orgánů na evropské úrovni a ta úroveň jednotlivých eh, postů, které zde máme ve všech těchto agenturách. Pro rok 2013 to je 5115 míst. Ovšem nezahrnuje to sobě 820 míst dvou agentur, které jsou vlastně samofin, které se samofinancují. To v podstatě představuje 6 000 postů společně a ani to nemá v sobě za to 1500 postů národních expertů, odborníků, které jsou financovány jinými agenturami. Čili to znamená, že společně zde hovoříme asi o 7700 postech pro rok 500 nebo až 700 postech pro rok 2013. Zda, jsme byli, zda ten náš postup byl trochu diskriminační vůči těmto agenturám, řekl bych, že rozhodně ne. Hm, zda, chom, zda jsme postupovali jinak k těmto, vůči těmto agenturám, pokud jde o návrhy v roce pro rozpočet pro rok 2013. Není tomu tak, protože Evropská komise přišla s určitými hlavními směry i pro ostatní instituce, pro decentralizované agentury. Snažili jsme se opravdu dosáhnout účinnosti a zredukovat toto 1% personál institucí i Evropská komise aplikovala tento postup. Zde máme potom výsledky pro decentralizované agentury, pokud jde o návrh pro rok 2013. To znamená asi někde 150, 157 postů navýšení v těchto agenturách. My jsme u některých agentur mm, byl trošku jiný režim, tam došlo ke snížení a navýšení u těch agentur, které byly vytvořeny v nedávné době a takové menší navýšení u těch agentur, které musí vykonávat nové úkoly. Pokud jde o kvalifikaci, jaká kritéria využívá Evropská komise pro klasifikaci těchto agentur do těchto tří skupin? to znamená ten mm, režim, teda, kdy ty eh, agentury rostou, nebo nějaké nové agentury, nebo se zhostily nějakých nových úkolů. Čili jaká kritéria jsme využili? Například pokud je o rozšíření právomoci úkolu, tak to samozřejmě je mm, propojeno s určitým mm, oznámením, sdělením ze strany komise, finančními návrhy, které jsou spojeny s oficiálním návrhem, který je předložen parlamentu i radě a který se poz, poté využívá nebo diskutuje v rámci mezina, meziinstitucionální dohody. To znamená, že je to v podstatě takový oficiální postup, ať už jde o vytvoření nové agentury nebo rozšíření stávající agentury a to umožní rozpočtovému orgánu zabývat se tím, jak, podívat se na to, jaké to bude mít rozpočtové dopady a zda jsou tyto dopady v souladu s určitými stropy, hodnotami, pokud jde o kapitolu, které se to týká, o výdaje v konkrétní kapitole. A pokud jde o evropský rozpočet pro tyto decentralizované agentury, proč a my, my jsme v podstatě nechtěli do toho rozpočtu dát víc, než je zapotřebí v současné době. To znamená ty částky pro platby Samozřejmě budeme je do toho zahrnovat podle potřeb, ovšem nechtěli jsme vytvářet nějaké rezervy, které poté zůstanou nevyužity v rámci rozpočtu, čili ten přebytek, který zde máme na straně eh, agentur, je v podstatě zahrnut do rozpočtu jakožto mm, prostředky, které budou k dispozici pro následující rok. To znamená, že ty čerstvé finanční prostředky, ty se využívají, ty v podstatě využijeme pro tu rovnováhu mezi výdaji na jedné straně a příjmy dané agentury. Toto je postup, který jsme využili ve všech decentralizovaných agenturách. Rovněž se zde hovořilo o škrtech, o škrtech pracovních míst. Rád bych řekl, že v podstatě mm, tam v podstatě toto mm, byla ta, ty nejnižší, to byly ty nejnižší částky, jak už jsem o tom hovořil, eh, to navýšení bylo o 157 postů eh, pro rok, pro rozpočet pro rok 2013. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Děkuji, říká pan předseda. Děkujeme, pane řediteli. Chtěl vlastně vystoupit nyní Juto nebo až po Aniensen. Aniensen má slovo. Děkuji za slovo. Děkuji za prezentace pana ředitele z agentury ECHA i za Evropskou komisi. Zmínili jste se o tom, že tyto agentury by spadaly do kapitoly 5, e ovšem já mám pocit, že spadají především do jiných eh, kapitol, protože ty operační výdaje, to je právě to, co se dotýká těchto agentur. Často se na ně díváme spíše jako na administrativní výdaje. Ovšem ve, mnoha případech tomu tak není. Když se podíváme na agenturu pro chemikálie například, tak nejde o správní výdaje, jde spíše o provádění evropských politik, možná ještě levnějším způsobem, než pokud by stejný úkol musel vykonávat každý členský stát. V podstatě Většinou to byla vždy iniciativa Evropského parlamentu, kdy jsme požadovali toto přepracování nebo nový pohled na situaci v agenturách, protože jsme občas měli pocit, že počet těchto agentů roste příliš rychle a že bychom chtěli získat lepší přehled a kontrolu nad náklady, které to představuje tam vám určitě za chvíličku řekne to, že jsme v podstatě dosáhli určitého pochopení s radou ohledně agentur. Nedošlo k nějaké zatím nové meziinstitucionální dohodě, ovšem už jsme se vyjádřili ke věcem, které by mohly být důležité pro agentury do budoucna. Především pokud my zde v parlamentu budeme schopni a bude, na, uvidíme, naučíme se, jak na tom stavě do budoucna využijeme toho kvalitně, tak abychom zabránili takovým těm, řekněme, nejhorším rozhodnutím, ať už na hradě nebo někde jinde, kde agentury musely mít obrovské náklady a potýkali se s problémy, které v podstatě, kterým jsme se mohli vyhnout. Moje otázka zní, a ta je propojena s návrhem komise, to znamená, že komise slibuje nebo tvrdí, že mm, to zacházení s vámi bylo stejné jako s nimi, že tam možná budou nějaká volná nová místa v některých agenturách, že tam budou nějaké možná přebytky. A že je pravděpodobné, že nebudete potřebovat to navýšení, o kterém o které se původně žádalo. Rovněž jste se zmínili stručně o tom návrhu komise, který považujete za problematický. Mohl byste prosím říct si, proč tomu tak je, proč si to myslíte a jak nahlížíte na tento návrh. Je to něco, s čím můžete fungovat, i když chápu, že je to obtížné s ohledem na další škrty, které navrhuje rada. Druhá věc, Myslím si, že specializované výbory budou muset přijít s iniciativou, budete se muset obrátit na vaše výbory, vést kvalitní, pravidelný dialog, aby vás lépe poznali, aby pochopili vaši práci, vaše potřeby. Pro ty z vás, kteří budete muset vykonávat jiné úkoly, já vím, že specializované výbory prostě jsou nesmírně opatrné v současné době, velice opatrně přistupují k navýšení, k možnému navýšení, musí si rovněž stanovit své priority, ovšem to by bylo takové dobré východisko. Proto bych požádala o podrobnější přehled nebo váš pohled na návrh komise. Děkujeme, An. Juta má slovo. Děkuji mnohokrát všichni víme a také se o tom neustále ujišťujeme na takovýchto zasedáních, že agentury vykonávají tu práci, implementaci evropské politiky, včetně administrativních záležitostí evropské politiky, včetně administrativy, ale především je to ta práce, kterou nechce dělat komise, anebo o které se komise domnívá, že ji dělat nemůže. A taky je nám jasné, že v našem rozpočtu a ve struktuře našeho rozpočtu se nikdy nehovořilo o tom, že bychom snad agentury nezávisle na tom, jaké a jakou práci vykonávají, poslali pro Evropskou unii do kategorie 5, to znamená do správních výdajů. Zcela naopak. Komise byla vždycky hrdá na to, že svou část držela vždycky velice úsporně, tu svou administrativní část a když potom outsourcovala svou práci do agentur, tak to nevadilo, protože někde v operačních částech rozpočtu se to zase našlo. Takže agentury, pakliže nejsou financovány přes poplatky, tak jsou financovány alespoň částečně z našich operačních peněz. To je jedna věc. Ne, ale teď se musím ještě jednou vrátit k minulosti. Eh, když jsme eh, minule hovořili o finančním rámci 2007 až 2013 včetně a bojovali jsme za něj, tak někteří poslanci dostali ten nápad sloučit všechny agentury do jedné kategorie, aby se vytvořil lepší přehled o struktuře výdajů a vývoji a tak dále ale to se komise bránila rukama nohama. Ani náhodou. Nemělo prostě dojít k žádné pokličce na agentury, nic, žádný cíl, na žádný pád, žádná kategorie. No tak dobře, pak tedy částečně některým agenturám to vyšlo docela vstříc, co chtěla komise. Ale teď to komise prostě udělá v rámci rozpočtového postupu a řekne, dáme dohromady všechny. Agentury budeme dělat tak, jako by byly v jedné kategorii, navíc ještě v administrativní a ty musí přesně dostat a uspořit procento rozpočtu, jako to musí udělat komise a jako to musí učinit veškeré ostatní administrativní organizace, co já vím, parlament a účetní dvůr a tak dále. Všichni musí uspořit 1% a všechny agentury společně taky. A to tedy za prvé není koherentní, není to logické. A já, jakmile jsem se to dověděla, když jsem viděla, jak pan komisař Levandovský napsal dopis, jeho odpověď mě neuspokojila, protože on neměl správné vysvětlení, protože žádné vysvětlení neexistuje, to je třeba vidět. Je to skutečně skoncování s minulou politikou a není to ani logické, ani koherentní. Tak, a druhá věc. Celkově se má uspořit 1%. Ale co je s naší zásadou, která zní, nové úlohy vyřizovat novými penězi. Neustále jsme to před sebou nesli jako monstranci. A o to více to musí platit pro agentury, které jinak nemají vůbec žádný prostor k pohybu v rámci svého rozpočtu. Takže pakliže agentura bude pověřena novými úlohami, které musí částečně financovat a může financovat přes poplatky, tak musí za prvé komise skutečně se o to přičinit. Já vím, že zrovna tady sedí nesprávné části komise, ale Eh, musíte prostě eh, zprostředkovat tuto myšlenku svým kolegům, musíme jim říct tak, tak, tak a teď potřebujeme okamžitě eh, finanční nařízení pro politiku, kterou chceme uplatňovat, protože to není možné, protože agentury s těmi poplatky musí platit ty lidi, kteří mají vykonat tu práci. No jak to mají jít jinak? Teď to komise dělá taky tak že prostě se nepohybuje ve vzduchoprázdnu. Já se domnívám na tomto místě tedy, že komise si musí tak trochu nechat umít hlavu, že prostě není schopná, ani že na komisi nejsou lidi mezi sebou ani schopni prostě něco takového vyřešit. Ani v normálním rozpočtovém postupu a ani v normálních rezervách. Pakliže to nebude možné, tak to bude tedy velice svízelné právě tak, Stejně tak, jako se to stále znovu každý rok odráží v našem stanovisku, kdy říkáme, že chceme, aby ty agentury, které částečně závisí na poplacích, měly možnost na základě sign revenues nakládat jinak než jiné agentury, které jsou plně financovány z evropského rozpočtu. Protože to je už rozdíl. Eh, nemůžete průmysl nebo kdokoliv jiný musí platit ty poplatky, rozdělit takovým způsobem a prostě zařídit to tak, aby koncem roku na žádný pád tam nebyl ani přebytek, ani na začátku roku zase nula musí prostě tady existovat různé nakládání, protože je to tolik agentur, které částečně závisí na těchto poplacích a potřebují, co se týče toho signed revenue, více flexibility co do zprávy svých výdajů a vůbec svého rozpočtu vlastního. A teď k tomu ještě přistupuje, a na to jste nám neodpověděli, já chci vědět, co, co nám brání, abychom společně radě řekli, že to nejde. Poté, co jsme sebrali agenturám 1%, tak zase chceme krátit u agentur. Co to děláte? Bien. Madame la Děkujeme. Paní místo předsedkyně a zároveň specializovaná zpravodajka pro agentury položila opravdu zásadní otázky já bych k tomu ještě několik připomínek, jestli mohu. A promiňte, omlouvám se, ještě Dominik Rike bych chtěl, já samozřejmě pak ještě několik poznámek, velice, velice stručně. Dominik Rike, který, ano, máte něco společného s, ano, s Valencien, to znamená rovněž z jednou z agentů, ano, tak teď jste mě tady odhalil, teď jste mě odhalil, ano, tak on rozhodně nebude úplně neutrální. Ne, já se budu, ne, já opravdu nebudu hm, bojovat za nějaké další finanční prostředky, spíše otázka nerozpočtová. Ano, viděli jsme, co všechno těch 35%, například v Marseille a o víc zde nepůjde. To znamená ty škrty, čili já si myslím, že to zde nepůjde o nějakou rozpočtovou diskuzi. Čili nehovoříme v podstatě o stejné věci, když hovoříme s radou. Agentury. Jaké agentury zde máme? co jsou to agentury? V podstatě jsou to nástroje, které normalizují a aplikují normy, evropské normy. To znamená, že v podstatě se snaží o integraci Evropské unie. Nic víc, nic míň. Bez ohledu na to, v jaké doméně fungují, které navrhují radě, roz... kdo navrhuje radě rozpočet pro agentury, funkcionéři, úředníci, ministři na národní úrovni. To znamená ti lidé, kteří by mohli být v podstatě, nebo se mohli cítit určitě určité přímé konkurenci, nebo v podstatě by se mohli cítit ohrožení těmito agenturami. Jako kdybyste, mm, řekněme, nějakého, nějakého mm, vašeho protivníka požadovali, aby vám aby teda stanovil ten, ten rozpočet pro vás a tak dále. Čili to je právě v tom, v tom je ten zásadní problém. Protože v podstatě je to symbol velice evropský, nejde o nějaké, nějaký nástroj komise, jde o skutečnou evropskou integraci, o evropskou záležitost. Samozřejmě trošku je to zde zamaskováno, protože ty důvody jsou, hovoří se o rozpočtových důvodech, proč, jak hovořila o tom paní místo předsedkyně, že je to taková hloupost těch některých návrhů a tak dále, hm, aniž by se vzali v potaz, aniž by se vzali v potaz specializace těchto agentur, to znamená všechny řešíme jedním způsobem. Ovšem v podstatě to je trošku jiný postup. Já osobně si myslím, že v podstatě jde o, nejde v podstatě je to metoda komunitární na jedné straně a boj mezi touto metodou a mezivládní metodou. A my samozřejmě jsme teda na straně agentur, které chráníme, které bráníme. My komise, který jsme za komunitární metodu, proti těm, kteří teda postupují jinak a to je rada, která spíše bojuje za mezivládní postup. To znamená, je to symbol, politický symbol, proti kterému oni tímto způsobem bojují, podle mého názoru. To jsem chtěla říct. Dobře, říká pan předseda, to skutečně to, co jste řekl, tak to nebylo jenom blá, blá, blá, to bylo opravdu skutečně pojmenovat problémy pravými jmény. Výborně. Já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Nesmíme zapomínat na to, že Evropská komise přišla s určitými návrhy, které se zdají mm, moc přísné, ovšem agenturám Ovšem částečně to vysvětleno je tím, že oni sami v návrhu rozpočtu pro 2013, pokud jde o výdaje v tomto ohledu, o funkční výdaje, o provozní výdaje, tak tam skutečně se rovněž omezila, čili i komise, čili nesmíme, na toto nesmíme zapomínat. Pokud jde o radu, o koreper, o její stanovisko v tomto okamžiku, jak již bylo řečeno, opravdu jsou to takové, takové protimluvy, které zde vidíme, to je opravdu, to nás šokuje, protože v podstatě ráda postupovala opravdu tak zv, velice zvláštně, jako kdyby to byla taková hydra, která má mnoho hlav, jakási obluda, která těší z toho, že vezme rozhod, že přijme rozhodnutí, ignoruje to, že tato rozhodnutí si protiřečí, pokud jde o charakter, Mm, jednotlivých konkrétních eh, setkání na úrovni rady nebo eh, přípravných jednání a nevíme potaz vůbec to, eh, na koho to bude aplikováno. Je nepravděpodobné, podle mého názoru, aby po poslední radě, my jsme dneska dopoledne hovořili hodně o různých aspektech rozpočtu, po poslední radě, která proběhla 28. a 29. června, kde rada opravdu slavnostně se rozhodla posílit finanční dohled tak, aby jsme vytvořili bankovní unii, je prostě nemožné, aby po pěti dnech Koreper snížil tyto částky troch, tře, u třech těchto agentur, které e, by měly provádět tento dohled a které byly vytvořeny v loni. To znamená, že by neměli v podstatě ani dostatek finančních prostředků v podstatě jenom díky parlamentu a díky našemu rozpočtu, asi pamatujete, že v roce 2012 my jsme skutečně trvali na tom, aby ty požadavky, které udělala komise právě pro tyto agentury, byly opětovně obnoveny a rada mm, ty požadavky nebo ty částky snížila. Čili podle mě je to opravdu absurdní tento postup. A no, zjistili jsme tam další eh, protiřečení. Jiná rada evropská chtěla revizovat nebo přizpůsobit šengenský eh, systém, posílit ehm, kontroly na vnějších hranicích zatímco několik dní poté došlo ke, ke snížení a seškrtání finančních prostředků, rozpočtu těchto, této agentury, která se tím zabývá, čili to opravdu velice nekoherentní. Tak, jak je to zde velice kvalitně popsáno v takzvaném position paper, kde, pane, mm, pane řediteli, který předsedá té trojce, který se nám dal k dispozici, v tomto dokumentu vidíme, že tyto agentury jsou v podstatě malé eh, orgány, malé agentury a v podstatě ten problém té mm, kritické masy, protože samozřejmě bez těch prostředků prostě nedosáhnou nějak, žádného účinného postupu, když budeme aplikovat mm, nějaké pravidlo v tom, nesmíme zapomínat na to, že zde máme půl miliardy občanů. Čili mm, je zde veliké riziko toho, že ta práce nebude kvalitní a zároveň to již zde zaznělo, já se vracím k tomu, o čem se zmínil pan Dominik Rike, který to opravdu velice otevřeně řekl. To znamená, že to v podstatě bude stát víc, protože Evropská agentura, která nebude mít dostatek finančních prostředků, odvede šatnou práci. A to znamená, že poté národní agentura, která již existuje v tomto hledu, prostě bude muset zasáhnout, bude muset navýšit své náklady a dokonce mm, možná bychom museli vytvořit nějakou novou agenturu národní, protože se zjistí, že ta evropská není schopná odvést kvalitní práci. V podstatě to nezajímá žádnou vládu, žádnou, žádného ministra financí, bohužel ani účetní dvůr. Já doufám, že aspoň jeden z nich je zde přítem, ochotný a slyší nás ani žádné auditní orgány. To nezajímá. To znamená ten problém určitého zdvojení eh, orgánů, administrativního orgánu na evropské úrovni, národní úrovni. My v podstatě bychom měli opravdu spontánně všichni žádat, když eh, přenášíme kompetence z národní úrovně na evropský rozpočet, nebo řekněme na evropskou úroveň. To znamená, to, co bychom měli požadovat, je zredukovat administrativní náklady, finanční prostředky na národní úrovni. Tak, aby, evropská, aby výstavba Evropské unie, aby to přerozdělení mezi Bruselem a národními úrovními v podstatě znamenalo určit té konstantní náklady, poplatky, rozpočet, aby nedocházelo neustále k navyšování byrokracie. Ministři rozpočtu, aniž by se řekli, tohle to, to, toto je úžasná příležitost. Evropská unie bude zodpovědná za tento problém, za, řekněme, potravinovou bezpečnost nebo mm, záležitost letecké dopravy a tak dále. Já to nebudu muset už řešit, to znamená, bo, budu moci zredukovat počet mých zaměstnanců a úředníků a tak dále. Nikdo si toho není vědom, nikdo to neuzná. Já doufám, nevím, jestli jsem to už někdy řekl, všem rád bych využil tu příležitost a řekl to otevřeně. Francie například aplikovala šengenskou dohodu od 1. ledna 1993, to znamená zrušení celních kontrol a tak dále na vnitřních hranicích, pokud je o zboží, pokud je o kapitál a tak dále. A rovněž odstranění policejních kontrol v šengenském prostoru. A já jsem zjistil, když jsem byl dva roky poté jmenován ministrem rozpočtu, že počet Jakmile jsme zrušili ty kontroly eh, zboží na vnitřní hranici, tak jsme navýšili počet celníků. Proč? protože jsme je museli jaksi uklidnit nebo uchlácholit, protože jsme jim prostě vzali část jejich zodpovědnosti, čili národní zpráva mm, bohužel v některých zemích takto postupuje. Ne, netvrdím, že všechny, ale u nás tomu tak bylo. Čili na národní úrovni bohužel to často takto vidíme tento postup. Pokud skutečně bychom, pokud by naši vedoucí představitelé opravdu byli seriózní, když hovoří o tom, že hledají kvalitu za finanční prostředky, tak bychom museli v podstatě tedy teda i policejní složky prostě mm, na národní úrovni nahradit, um, nahradit pracovníky Frontextu a odstranit um, policejní kontroly na vnitřních hranicích. Ovšem, není tomu tak. To, co děláme, to, co dělá rada, je pravý opak. Přesně tak, jak se o tom zmínil Dominik Riké. To znamená redukce evropských prostředků protože se právě tato úroveň považuje za rivaly, kteří jsou nebezpeční. A agentury, kterých jsem napočítal 33 plus 4 blíže neučeného pohlaví, samostatná kategorie. Je tam 4 jsou tam 4 transexuálové a 3, 33 zhruba, nebo tak nějak eh, Eh, klasického pohlaví. A jsou to vlastně v politické rovině sirotci. Jsou to tak eh, trošku děti Evropské komise, ale i samotná Evropská komise občas eh, cítí takovou konkurenci, o které hovořil Dominik Rike ze strany úřadu členských států. Komise se agentury líbí, ale je více do generálních ředitelství na komise a každé generální ředitelství spolupracuje úzce se svojí agenturou, ale také zde může existovat pokušení u komise ponechat si maximum pravomocí Berlamontu a nevkládá dostatečnou důvěru ani finanční prostředky eh, v agentury rozmístěné po celé EU. Agentury tedy Politické za to jsou sirotci. A co bych chtěl říct na adresu eh, ředitelů trojky, agentur, je, že eh, komise, eh, pardon, rozpočtový Evropského parlamentu je jakýmsi náhradním otcem pro vás. Jehož prostředky ovšem nejsou neomezené. Tak náhradní otec, náhradní matka, máme tu tež jutu. Prostředky tady naše nejsou neomezené, ale eh, my ten problém, jak už to učinila Juta a jak to učinil Dominik Rike, eh, nastolujeme takto. Rozpočtový dopad je velmi slabý u agentur, ve skutečnosti jde především o politickou rovinu. Salvadore, vy si přejete vzít slovo? Ano, pane předsedo. Vy jste se zmínil o agenturách dohledu, bankovního dohledu a já jsem konstatoval, že problémy, které jsme měli pro rozpočet 2012, eh, nás vedly ke stejným obavám jako v roc, pro rok 2013. Je tady něco konkrétního, co se týká také hodnocení které připravuje Evropská komise, eh, co se týče prostředků vydávaných těmito agenturami. Komise tady dává jiné hodnocení vlastních agentur, eh, což tedy ze strany Evropské komise znamená eh, jiné hodnocení jednotlivých míst v agenturách, což není v souladu s tím, co mají vlastní agentury pro sebe. To znamená, že tady eh, musíme najít nějakou parlamentní cestu, abychom vyrovnali tu diskremenci, která tady je mezi komisí a parlamentem a které by bývalo bylo možno zabránit, kdybychom měli více postupu v rámci dohodu mezi sebou a agenturami v době, eh, kdy vlastně docházelo k rozhodování o těch alokovaných položkách. Co se týče do, agentur dohledu, tady sehrál Evropský parlament nesmírně důležitou roli. Pro nás je to politická priorita a chápu, že pro rozpočtový pročet v tomto roce budeme mít stejný postup jako loni, ale rád bych ještě jednou zopakoval, že se mi zdá být opravdu absurdní, že tady vůbec existuje tento rozdíl mezi odhadem ze strany Evropské komise a odhadem ze strany agentur. A to by bývalo bylo řešitelné, kdyby oni mezi sebou vedli dialog. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane řediteli. Pane řediteli, eh, chtěl jste se ujmout slova, abyste eventuálně ještě komentoval příspěvky, které zazněly ze strany kolegů? Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to, co zde zaznělo od eh, jednotlivých poslanců a poslanky, můžeme jedině podpořit, protože v zásadě je pravda, že nakonec eh, agentury nemají žádný, eh, nejsou nějak přímo zastoupeni, zastoupeny. Nemají žádné přímo přímočaré komunikační kanály či eh, argumentační linie. Ono na papíře to vypadá jasně, ale zdá se, že eh, to není úplně celá eh, správné. Abych dal příklad mé agentury u biocidů, které právě dostáváme na starost. To je věc, kterou formálně prováděla komise, čili komise vlastně převádí své činnosti na agentury, aniž by se mimochodem nás předem zeptala a potom řekne, a ale ta pracovní místa, která jsme vám na to slíbili, nedostanete. Eh, tady skutečně jde eh, o obrovskou anomálii. Na, jednu, na jedné straně by komise nejprve měla zrušit svá vlastní pracovní místa, pokud převádí tyto činnosti, nebo pokud převádí pracovní místa. A, a zároveň, eh, pokud bude žádat agentury a provádění činností, které dříve náležely komisi, měla by zaručit, aby proto měly příslušné zdroje. Eh, jistě je to případ jiných agentur, které dostávají eh, nové úkoly, o které nutně ani sami nežádali a jsou frustrovány tím, že v zásadě nebudou schopny tyto úkoly řádně provádět. Přičemž zároveň občan očekává od agentur velmi efektivní činnost a služby. Takže to bych rád uvedl jako příklad, pouze jako jeden z mnoha a jsem si jistě, že také finanční agentury, ty tři, které zde byly právě zmíněny, jsou v nesmírně složité situaci a stojí před obrovskými výzvami, jsou ve složité finanční situaci a bez potřebných zdrojů bude pro tyto agentury víceméně nemožné eh, odvést to, co by měly, tak aby pomohly Evropské unii dostat se z, toho, z těch finančních problémů nebo problémů na finančních trzích, eh, ve kterých eh, se v současné době nachází. Takže bychom byli rádi, kdyby komise eh, se výrazně zastala agentur a společně s parlamentem napravila to, co bylo to, co se pokazilo a je-li to možné, dokonce více než napravila to co, to, co do toho vnesla rada. Dobrá, děkujeme mnohokrát, pane řediteli. Rád bych ještě na závěr připomenul, že nyní eh, budeme mít určitý časový prostor. Eh, existuje interinstitucionální pracovní skupina, která se věnuje agenturám. Já chci tady upozornit, že Juka, také eh, Anne Jensen a Inge Gressle v této pracovní skupině zahrávají zásadní roli. A rád bych eh, připomenul, že 5. Eh, července před pár dny tedy konference předsedů schválila společné prohlášení na návrh této pracovní skupiny o decentralizovaných agenturách, což je víceméně mm, jaksi nástěn naší filozofie v této věci. s tím, že se eh, předjímáme rozhodnutí, které třeba přijmout ve eh, věci agentur. A musím říct, že jde o plot tříleté práce. Tříleté práce, ano, Evropa má, um, se vyznačuje obrovskou trpělivostí. Děkuji mnohokrát, s tím tady uzavírám tuto diskusi. Ještě jednou poděkuji eh, třem ředitelům trojky a ostatním ředitelům či představitelům agentur přítomných na tomto zasedání a rád bych je ujistil naší pozornou podporou. Vážení kolegové, nyní se vrátíme eh, ke stanoviskům, která máme, která mám projednat. Vzhledem k tomu, že Dominik Rike ve formě navrhuji, aby nás seznámil se stavem své zprávy o vnitřní bezpečnosti. Je to bod 17 na našem pořadu jednání. Kaláš mi to dáte. Děkuji mnohokrát. Rád bych připomněl, že komise nám předložila legislativní návrh, který se snaží zjednodušit postup pro financování vnitřních záležitostí. Bude to rozděleno do dvou fondů. Jeden pro ilegální migraci, ale to není to, čím bychom se dnes měli zaobírat. A dále pro vnitřní bezpečnost. A tento fond je rozdělen na dva nástroje na prevenci, na mm, ochranu vnějších hranic a to, co je naším tématem na policejní spolupráci, prevenci trestné činnosti a boje proti ní a krizovém řízení. A rád bych řekl, že vyjednávání o víceletém finančním rámci 2013 až let nepro, nepokračovaly tak, jak si přál tento výbor. To znamená, že eh, zatím není možné nic definitivně učinit, dokávat, tento víceletý finanční rámec nebude uzavřen. to vlastně pokračuje do určité míry to téma agentur, o kterých jsme hovořili. Co se týče aplikace tohoto nástroje, poměrně široká, protože tady to znamená koordinace dobrých postupů mezi policejními složkami jednotlivých států, aktivity v hodnocení, analýze a kontrole, nástroje sensibilizace, vzdělávání personálu a také testování a užívání nového materiálu, eventuálně také účast třetích, určitých třetích zemí za určitých podmínek. A Jedná se o 1,528 milionů eur, kdy eh, polovina bude z prostředků centralizována a polovina bude dána pod kontrolou komise eh, ke zpravování jednotlivých členských států, čili tady máme tu sdílenou odpovědnost. Eh, tento návrh je na jedné straně zjednodušení a také určitá renacionalizace. A vlastně už jsme tady o tom hovořili. Zdá se ale, že je to dostatečně přizpůsobeno, čili nedomnívám se, že by to šlo nějakým špatným směrem. E, určité pozměňovací návrhy mohou být přesto předloženy Jedná se zejména o demokratickou kontrolu výdajů, protože to je téma, eh, které se našeho výboru velmi týká. Eh, je to program pro všechny zúčastněné strany a samozřejmě eh, hodnocení přidané hodnoty jako takové, eh, která často v tomto tématu nebývá zdůrazňována. A co se týče té sdílené odpovědnosti, která je důležitým tématem, musíme bdít nad tím, aby došlo skutečně ke koordinované účinnosti v oblasti vydávání prostředků mezi Unii a jednotlivými státy. Už jsem řekla, že je to na polovinu a polovinu, ale přesto je třeba to koordinovat domní. Tady myslím zejména, že je nezbytné bdít eh, nad těmi vnitrostátními programy, aby byly v souladu se strategickými prioritami Evropské unie, protože to jsou nástroje, které nemohou být renacionalizovány. To by byla skutečně katastrofa. To znamená, třeba zdůrazňovat, že centralizované řízení je třeba zachovat. No, bylo by bylo lepší, kdyby se to asi všechno zřídilo z evropské úrovně, ale eh, toto se nedá změnit, ale alespoň prostě tady mají eh, státy jednotlivé jenom doplňující části a nikoliv to centrální. Eh, Eh, jsou tady další ještě kritéria podle počtu obyvatel, podle výsledku HDP, podle strategických infrastruktur, ale chybí tady mezi těmi indikátory určitá eh, jaksi proces, statistika v oblasti eh, kriminality. Myslím si, že to by bylo potřeba, když se má používat nástroj věnovaný těmto tématům. Dovolil bych si trvat na spolupráci, která je nezbytná a kterou tady neustále zdůrazňujeme. Viděl jsem dnes dopoledne, že tyto snahy mohou mít určitý úspěch. Bylo zapomenuto na možné hrozby, také hrozbu, eh, o které tady ještě nezaznělo nic dnes dopoledne a já jsem také odpovědný za tuto otázku a otázku spolupráce se stínovými zpravodaji. To by bylo zhruba všechno, pane předsedo, tato zpráva bude předložena. Děkuji mnohokrát, Dominiku. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak. Tato zpráva je součástí čtyř zpráv, tak jak to již Dominik vysvětlil. To se týká financování politiky vnější bezpečnosti, asilové politiky a ochrany vnějších hranic a jak to vypadá s kalendářem eh, naše. Čili příslušný výbor je výbor Libé. My mu dodáme stanovisko, po té výměně názoru je deadline pro podávání pozměňovacích návrhů 19. července. Budeme hlasovat 6. září na našem, prvním, na našem zasedání v září a Libe schválí svůj text v listopadu. To znamená, to je v souladu eh, s tím, abychom měli pozici pro plenární zasedání do konce tohoto roku. Děkuji tedy Domenikovi. Ty tři další zprávy týkající se sousedství kompeten, jsou v kompetenci Moniky, ale ta v současné době není v sále, takže bych navrhla, abychom přistoupili k bodu 7 a to je Helga Trüppel to je program, který nám velice leží na srdci a to je zřízení programu Life Helgo. To my left, um, that all the others are uh, tired as well, so I will try to make... Ano, já uh, se pokusím tady, aby to bylo co možná zacílené. Riziko spojené uh, se zrušováním stavu životního prostředí klimatickými změnami představují jedny z nejhlubších a nejzávažnějších výzev, kterým dnes čelí Evropská unie jak vždy, my se k tomu vždy vracíme v našich eh, usneseních eh, v plánu i zde ve výboru. Boj proti klimatickým změnám a větší odolnost Unie eh, proti s tím spojeným problém musí patřit ke klíčovým prioritám našich politických snah. Jak je to vyjádřeno ve strategii EU 2020, existuje naléhavá potřeba razantnější politické odezvy. Proto bych ráda připomněla kolegům, že až budeme, až budeme hlasovat o zprávě SURE, když jsme hlasovali, teda 8. června 2011, eh, hovořili jsme o nutnosti samostatných eh, nástrojů financování pro oba životního prostředí a klimatu. Projekty LIFE představovaly páteř znách ochrany ochranu životního prostředí napříč Evropou a to s vynikajícími výsledky no, i za malé investice. Ekologický, hospodářský a společenský přínos programu LIFE Eh, přispívá k naplňování cílů řady politik EU. Přesto program LIFE představuje pouze 0,03 eh, víceletého finančního rámce 2007 až 2013. Takže je to opravdu velmi, velmi eh, omezený finanční objem a proto já nyní navrhuji, abychom navýšili toto na 0,5 Já vím, že v terénu existují Eh, nevládní organizace, které by chtěly jít ještě dále nad rámec tohoto procenta, ale pokud bychom získali eh, politický eh, souhlas, politický závazek s tím, že se víceméně zdvojnásobí financování tohoto programu, vzhledem k tomu, jaké jsou uh, už tak problémy s rozpočtem, to je, myslím, ambiciozní cíl. A dále víme, z politického hlediska je velmi důležité, že projekty LIFE skýtají hodnotu založené prostředky, pracovní místa eh, poměrně jistá a napomáhají také inovativním projektům eh, v celé EU. Zmíním jen pár věcí eh, pro, připomenutí. V, nat, v sítě Natura 2000 v posledních letech bylo ušetřeno 9,6 miliard ton uhlíku, emisí uhlíku. Nebo návštěvníci oblasti Natura 2000 bylo jich 1,2 až 2,2 milionu denně v příslušných letech a e, výdaje těchto návštěvníků e, samozřejmě e, skýtají také finanční přínos pro daná místa, a to v objemu celkovém 50 až 85 miliard eur, což jsou prostředky, které také částečně jsou vkládány zpět do, do přírody, do ochrany životního prostředí a jsou, jde o investiční prostředky. Myslím, že to je velmi, velice dobrá kombinace. Dále jsou zde nejrůznější příklady z členských států toho, kde ekosystém má přínos eh, z ochranných činností v rámci LIFE a po eh, summitu Rio Plus je, myslím, také důležité toto opět zmínit. Kromě toho je zde i Eh, tvorba pracovních příležitostí přes investice do ekosystému a zaručení pracovních míst pro občany, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, takže jsou zde i velmi pozitivní sociální dopady. Nebudu zde vše vypočítávat, jen jsem, jen jsem chtěla všem připomenout, že jde o skvělou kombinaci ekologického přístupu, hospodářského a hospodářských a sociálních eh, přínosů. Proto, jak jsem již řekla, měli bychom se pokusit navýšit to procento v rozpočtu, procento tedy, který toto představuje v rozpočtu na 0,5 A myslím, že také důležité, je to jeden z mých pozměňovacích návrhů, že by nemělo jít o méně než 0,37 celkového, celkového eh, rozpočtového objemu. To by mělo být vynaloženo na eh, podprogram pro životní prostředí. Další podprogram eh, jsou činnosti v oblasti klimatického, klimatických změn a to by mělo představovat 125 Zvýšený počet eh, typů projektů, zejména zavedení integrovaných projektů, což je nový návrh, eh, propojit to s dalšími oblastmi programů a rozpočtu. To nesmí ovšem vést eh, k náhradě úspěšných, již existujících typů projektů. Protože pokud chceme propojit stávající projekty s novými, nejsem proti, ale Znamená to, že zachováme zachováme ty eh, staré projekty, to znamená v důsledku toho rozpočtu se musí zvýšit na 0,5%. Pokud je o spolufinancování, maximální míra u projektů nepřekročí 50%, to je eh, obecné pravidlo, ale pro mne z politických důvodů za, nyní za krizové situace je velmi důležité, aby existovala možnost pro některé členské státy a méně rozvinuté regiony a členské státy s dočasnými rozpočtovými problémy, aby měli přístup k vyšší míře spolufinancování s EU až do 75 To souvisí eh, s celou eh, politickou eh, komunikací a s tím, co můžeme učinit velmi rychle, abychom pomohli členským státům a regionům, které jsou postiženými problémy. Potřebujeme tedy takovouto flexibilitu, máme i jasné principy pro základní míru spolufinancování 50%, ale ve výjimečných případech by mělo být možné to zvýšit. Dále zde byl nový návrh komise, jak přistupovat k DPH. A já si myslím, že tady bychom měli rovněž zvolit flexibilní systém. Normálně by DPH neměla být způsobilý náklad, neměla by být proplácena, ale pokud vzniknou zvláštní potřeby, měla by existovat možnost postupovat podle těchto potřeb reagovat na ně. Tím tedy eh, uzavřu, doufám, že budete pracovat na mých návrzích, že se s nimi seznámíte a doufejme, že u programu Live eh, dosáhneme eh, dalších výsledků a posunu, protože se tento program ukázal být nesmírně úspěšný a přínosný pro Evropskou unii. Měl by pokračovat a být dále rozvíjen. Děkuji. Juto, prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych jenom velice krátce zareagovala na zprávu Helky. Skutečně program LIFE je jedním z nejúspěšnějších, pakliže eh, ten ne vůbec ne nejúspěšnější program. Erasmus je dobrý, ale LIFE eh, podle mne přinesl ještě rychleji měřitelné výsledky. Všechno to, co řekla Helga, mohu podpořit a musím k tomu také říci, a už jsem vlastně uh, to vyjádřila včera ve své práce, eh, pracovní skupině pro rozpočet, a teď to říkám i zde na výboru. Já jsem pro tedy za SED s e novou spravodajkou a jsem spravodajkou ve výboru na ochranu životního prostředí a mohu podepsat každý pozměňovací návrh, který tady Helga podala. To znamená, kdybych směla dělat hlasovací lístek, tak nikdo z mých vlastních kolegů z mé frakce by neměl být proti a tak by tam bylo všude plus, protože tak by to bylo totiž také správně, i co se týče těch 0,5%. Samozřejmě se na nás lobuje z různých ekologických organizací, říkají 0,5 je příliš málo, musíte získat víc, musí to být minimálně 1%. A já, no já to řeknu tak, jistě tady neprozradím žádné tajemství. I německý spolkový sněm rozhodl 0,7 evropského rozpočtu použít pro life, ale my všichni víme, že je to obdobné jako u rady. I v německém spolkovém sněmu jedna ruka neví, co dělá druhá, eh, takže to si nebudeme brát za měřítko dobré vůle jednotlivých národních parlamentů. Já si prostě myslím, že těch 0,5 je reálné číslo. Není to někde jako na maximálním stropu. Myslím si, že jsme zůstali s nohama na zemi a zároveň chceme jít dopředu. Už jsem to řekla v jiných souvislostech, že chceme jednat podle zásady nové úlohy či nové projekty také financovat novými penězi. Proto potřebujeme to navýšení. V minulosti jsme velice úspěšně prosadili ekologické projekty, projekty biologické rozmanitosti, právě s Lifem i věci z Natury 2000 a teď k tomu přistupuje to, co je správné. A to jsou veškeré projekty na ochranu klimatu a ty také potřebují více peněz. A kromě toho tady máme také ještě tyto nové integrované projekty, eh, eh, jak pro toho či onoho druhu. Ale pro life Life bude financován jenom eh, z malé části tímto a jinak eh, z jiné části z těch dalších tučných fondů, abych tak řekla. Tak je to správně. Budeme potřebovat možná ještě několik zasedání, abychom eh, několik kolegyní či kolegů mohli přesvědčit ještě o tomto rozumném přístupu, ale chceme-li dosáhnout mnohé, pak musíme rozšířit naši bázi a proto integrované projekty jsou správné. To, co řekla Helga k přidané hodnotě a také ke spolufinancování a ke všemu ostatnímu, to mohu skutečně podpořit nezávisle na tom, že i v rozpočtovém nařízení máme všechno to, co tady Helga navrhuje a už jsme o tom hlasovali. To znamená hrazení daně z přidané hodnoty, kde nevládní organizace nejsou schopny Eh, vydolovat ty peníze, tu náhradu DPH z jednotlivých ze svých států. A regiony nemají vůbec povinnost platit DPH, to znamená, že jim se žádná DPH vrácet nebude. To znamená, ta trocha peněz, které máme, je třeba to naprosto jasně vidět v souvislosti, tam ty peníze, co máme na live, sice pohnou mnohým, ale přece jenom ve srovnání s národními rozpočty je to dost málo. A musíme s těmi málo penězi, které máme z evropských peněz, dát do regionu a k tomu ještě naplnit regionální nebo lokální pokladnu, nebo ještě finanční ministry. Pokladnu 20% jejich vlastní, no to nemusí být. A proto se domnívám, že přístup Belgie je jedině správný a mohu jedině požádat všechny kolegyně a kolegy, aby se postavili za Helgu. Děkuji mnohokrát, Juto. Salvador. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nic nenamítal proti tomu, co nám navrhuje Helga ve své zprávě a i to, co navrhuje Juta. Jenom bych chtěl zaměřit vaši pozornost na pozměňovací návrh 5 a pozměňovací návrh 6, které se objevují ve zprávě Helgi Trüppel, kde se odkazujeme konkrétně na procentuální čísla týkající se rozpočtu Unie. A my jsme se domnívali, eh, když jsme tedy byli na komisi SURE nebo ŠUR, že by asi nebylo příhodné zavádět tady zásadu nového rozpočtového postupu pro rok 2014 až 2020 o číslech a konkrétních procentech o totálním objemu rozpočtu, eh, což je to, co by program měl mít eh, ve své relaci, ve svém vztahu k celkovému rozpočtu. Čili jenom celkový objem, nikoli jednotlivá čísla. Já bych požádal Helgu a uh, a Jutu, aby zvážili ten možný rozpor mezi těmi procenty, které jsou začleněny do pozměňovací návrhu, eh, s jaksi s obecnou eh, s obecným rozhodnutím, které zaznělo na Sure nebo Šure. Eh, jinak nemáme vůbec žádnou námitku. Très bien, merci beaucoup. Děkuji. Helgo? ano, ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním, především Utě za to, že podpořila můj přístup. Pouze jedna politická záležitost, zda bychom se měli věnovat eh, tomu konkrétnímu procentu. Já vím, že jsme o tom vedli rozprávu, proto já jsem se rozhodla, že nebudu navrhovat konkrétní číslo. To podle mě nebylo dobré v tom okamžiku. Ovšem, abychom vyslali jasný politický signál, čeho chceme dosáhnout s tímto programem, proč chceme být ambicióznější ve srovnání se všemi těmi našimi prohlášeními ohledně environmentální ochrany, biodiverzity, klimatickým změnám a tak dále. Z těchto všech důvodů jsem se rozhodla pro tento postup. Myslím si, že je to správný postup, je to v souladu s našimi pravidly, s našimi rozhodnutími. Samozřejmě, že musíme počkat. Ovšem jsem přesvědčena, že to můžeme udělat tímto způsobem. Udělali jsme to podobným způsobem i v tom programu pro celoživotní vzdělávání, jak to navrhla Sidonie. Myslím si, že to nenarušilo náš rámec. Je to jasné politické odhodlání toho, čeho chceme dosáhnout a určitý závazek. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Já si myslím, že jsme dosáhli širokého konsenzu, pokud jde o podporu tohoto programu. Já jsem nesmírně rád, protože já jsem v prvním v průběhu prvního právě období, kdy jsem zde byl, tak jsem byl vlastně ten, který přišel s programem Live. Eh, byl jsem tím prvním, kdo se tomu věnoval. Linde, Instrument Financier for Eh, pour environnement, to mm, samozřejmě, že v angličtině life to je velice hezké, to znamená, že to byly finanční prostředky pro životní prostředí. Nám se tenkrát si možná, že to eh, Helze se to povede vytvořit z toho určitě strukturální fond, určitou strukturální politiku, koheze, mm, strukturální záležitosti, ochrana životního prostředí, um, udržitelný rozvoj a tak dále. Čili to byl můj cíl, snad se to kolegyní povede všichni si přejeme navýšení finanční prostředku, to je jasné, ale stát to teda budeme realizovat tak, jak to navrhuje Helkám. Salvador se zmínil o tom problému ohledně stanoviska, které jsme měli v rámci kontaktní skupiny. Měli bychom se obrátit ještě na naše dva zpravodaje i v rámci ty, kteří pracují pro, na víceletém finančním rámci. Asi předložíme i pozměňovací návrhy a na základě toho se pak rozhodneme. Čili já bych vám připomněl, jak to vypadá s lhůtou pro předkládání pozměňovacích návrhů. Ta vyprší zítra. Velice rychle. Čas běží velice ano, to, ano, samozřejmě je to zpráva, která již je staršího data, to znamená v noci můžete připravit pozměňovací návrhy 6.9. přijetí hlasování ve výboru pro životní prostředí 19. 9. a tím to umožní výboru pro životní prostředí vyjednávat s radou um, a dostat tomuto harmonogramu. Čili tím bych poděkoval kolegyni já nevím, můžeme se věnovat 19 nyní, já nevím, nebo vy jste Ejdera, jste zde, nebo někdo mi řekl, že snad se tomu nebudeme věnovat dobře. Ano, vždycky, když Ajder si vezme slovo, tak to je opravdu taková extáze. Čili inovační finanční nástroje v kontextu příštího víceletého finančního rámce IDER. Děkuji, pane předsedo. Eh, dříve jsem se snažila eh, trochu odložit ten bod, protože vždycky, když hovoříme o finančních nástrojích, eh, je to ve čtvrtek večer. Jak již bylo řečeno v této zprávě, řešíme inovační finanční nástroje, zejména ty, které připravuje Komise pro příští finanční rámec 2014 až 2020 jak již se projevilo při první výměně názorů, bude to poměrně obecné, to znamená, nebudeme vstupovat do detailů jednotlivých finančních nástrojů, protože to není ani cílem zprávy, ani tohoto výboru jít do detailů a vstupovat do prostě podrobné analýzy jednoho každého nástroje. V první části jsem se snažila co možná nejjednodušeji vysvětlit, jaké, co jsou to finanční nástroje, jaké jsou, proč se používají a nač slouží. A mohli bychom říci, že cílem je užívání těchto finančních nástrojů pro stimulování Eh, ekonomiky a tyto finanční nástroje mají do, efekt katalyzátoru pro kumulaci více zisku, s nimiž je možné financovat strategické projekty sloužící ke rozvoji Evropské unie, kterých bychom jinak nemohli dosáhnout, protože tyto finanční nástroje fungují zejména v době, kdy selhává trh. To znamená, máme tady dva typy finančních nástrojů. Na jedné straně kapitály pro, pardon, <laughs> nástroje pro řízení rizikového kapitálu a e, finančních zárok, jakož i další nástroje týkající se dluhu. E, chtěla jsem tady nechat určit nebo představit určitou koncepci a možná to vyjasnit. Za prvé, riziko ehm, což prostě řízení rizik, eh, to se objevuje ve finančních nástrojích. Jde o to, aby, aby rizika byla absolutně limitována, abychom nepřišli o peníze, které byly schváleny ve finanč, v návrhu finančního rozpočtu aby se prostě peníze nestrácely. Chtěla jsem říci, že tyto nástroje nemohou být nikdy náhražkou za substituce, či, pardon, náhražkou za eh, fondy. A ve druhé a třetí části zprávy jsem se snažila analyzovat návrhy komise, a mm, zavedla jsem, se, zavedla jsem se ještě určité návrhy a požadavky na Evropskou komisi. Jinak obecně se domníváme, že tento návrh komise jde dobrou cestou, eh, například racionalizaci finančních nástrojů, aby se dospělo k lepšímu soustředění na dobrý efekt těchto nástrojů, kromě toho vytváření těch platform pro kapitál a dluh, protože teď to řeknu hodně zjednodušeně, ale dovede nás to k lepší koherentnosti těchto finančních nástrojů a které, jak vidíme, jsou velice žádané. Jiný námět, nápad komise či myšlenka komise je, abychom půjčky a subvence eh, také prostě umožnili ze strany těchto finančních nástrojů budeme potřebovat 1,6 miliard eur do roku 2020 pro evropské projekty. A proto finanční nástroje budou eh, neodmyslitelné, aby se podařilo zmobilizovat ten nezbytný kapitál a podařit by se to mohlo, budou-li koncipovány správným směrem. A tady se snažím také vysvětlit, co chápeme pod tou dobrou koncepcí. Musí být jednoduchý, průhledný, s jasnými pravidly, což umožní rovnováhu mezi věrohodností informace, ale zároveň také věrohodnost a soulad s dalšími finančními nástroji, aby bylo možno je také správně používat a vidíme tedy, že při vyjednávání parlamentu s radou se nám podařilo v tomto ohledu dosáhnout dalšího kroku, že nám bylo totiž umožněno prosadit ten náš nárok na znovu užívání těch nevyužitých prostředků či nevyužitých, nevyužitých peněz. Také žádáme komisi v této zprávě, abychom mohli vlastně vědět, jak fungují tyto nástroje a zdá je třeba ji nějakým způsobem pozměnit, abychom to mohli prostě správně ohodnotit. Žádáme komisi, aby nám podávala roční zprávu, kde by nám oznámila podle jednotlivých typů fond pod finančních nástrojů veškeré disponibilní informace a také žádáme o flexibilitu. To je slovo, kterou teď hodně používáme v rozpočtu, ale slouží také pro finanční nástroje, protože se nacházíme prostě v návrhu pro dobu 2014 až 2020 a víme velice dobře, že finanční trhy Eh, prostě fungují jinak, eh, situace se mění den ze dne na den a taky nevíme tak úplně dobře, jak budou fungovat ty finanční nástroje, zda budou fungovat více, méně dobře eh, nebo ne a proto žádáme, aby prostě tady byla rozpočtová autorita, která bude moci schvalovat, kolik peněz každoročně půjde sem během rozpočtového procesu. A kromě toho chceme jít o krok dál nad rámec návrhu komise, protože aby tyto finanční nástroje které mají správnou koncepci a my očekáváme, že budou mít pozitivní efekt na evropskou ekonomiku, Domníváme se, že jsou také poměrně omezené, eh, že se omezují prostě na prostředky, Eh, spíše krátkodobého či střednědobého charakteru, ale my se domníváme, že tady máme celou řadu eh, dobrých nápadů i peněz v soukromém sektoru, kteří hledají eh, prostě možnosti financování a máme tady také třeba různé pojišťovny, čili mohli bychom se v tyto peníze by mohly být také přitáhnout ten lákavý kapitál, který zase chce umístit nějaká jiná strana, prostě vytvořit nějaké produkty jako zbraň, jako nástroj, který umožní jaksi eh, vkládat úspory do eh, dlouhodobých a strategických projektů. Čili nebudeme, my tady nehodnotíme pouze návrh komise, ale jako vždycky žádáme o něco víc, protože náš výbor je ctižádostivý. A velice se těším na připomínky kolegů a těším se na další spolupráci. Děkuji. Merci beaucoup, Heider. Děkujeme, Heider. Myslím si, že to bylo naprosto jasné. Dominik Rike, děkuji za slovo. Já jsem stěnovým zpravodajem za EPP když se podívám podrobně na tuto zprávu, většinou děkujeme zpravodaji za odvedenou práci, ovšem zde nyní to není pouze formální. Skutečně mm, to byla práce úžasně odvedená, velice kvalitní. My jsme, opravdu, když fungujeme, když pracujeme s takovým nabitým textem, tak si myslím, že to opravdu nebylo jednoduché. My samozřejmě podporujeme tento návrh zprávy, tak jak to předložila zpravodajka, co se týče obsahu, co se týče formy. Možná trochu, kdybychom to ještě posílili o některé aspekty z naší strany, protože je zde několik prvků, které, řekněme, bychom měli trochu vypíchnout, zdůraznit. A to je ta přidaná evropská hodnota. To znamená, tyto nástroje by měly právě přinést tuto předanou hodnotu. Když bylo řečeno, že možná bychom se měli popsat různé formy investic, rozdělit to zdůraznit, že vše to odpovídá finančnímu nařízení, především kapitola číslo 8 z nového nařízení. To znamená, tak abychom to už nemuseli připomínat, protože vidíme, jak rada často přijde s, nějakým, s nějakou přílohou, když mám finanční nástroj a v podstatě to přepracuje na radě, přidává k tomu některé záležitosti, které si samozřejmě moc nepřejeme, i když v tom období rozprávy ohledně nařízení se o tom nehovořilo. Čili toto je důležité. Odpovědnost Evropské unie nebo v podstatě ta viditelnost zásahu EU. Protože čím je ten produkt komplikovanější, tím se Evropa zmenšuje a zmenšuje. V podstatě většinou jsou jakýmsi pouze prostředníkem, finančním prostředníkem. Právě proto si myslím, že je důležité, aby ta viditelnost Unie se nezmenšovala, pokud jde o využití těchto finančních nástrojů. A úplně na závěr paní kolegyně to řekla. Dobře, ano, jsou zde tisíce miliard na finančních trzích, finanční trhy, kapitálové trhy, pojišťovnictví a tak dále. To znamená, většinou mm, by to mělo i do těch stabilních projektů a ne spekulativně. A pokud teda budeme chtít mít dobré, mm, kvalitní projekty, tak to je důležité, abychom to zajistili. To je první věc. A v tomto období, když máme problémy s eh, státními eh, finančními prostředky, mm, které by se mohly využít rovněž jako zdroj těchto finančních prostředků, tak by v podstatě jsme měli mít možnost využít těchto finančních trhů, finančních soukromých trhů, které by nám umožnily realizovat mnoho z těchto důležitých projektů. A ještě jedna záležitost, já bych si dovolil k této zprávě ještě, samozřejmě pokud s tím s kolegyně bude souhlasit, jednu věc. Samozřejmě zde to je neomezené, ta představivost, imaginace v této oblasti. Pokud na trh přijdeme s nějakými finančními produkty, budeme je financovat těmito novými prostředky, budou to, řekněme, atraktivní produkty, které dosáhnou určitého objemu, budou představit určitou bezpečnost, určitou fluiditu. Můžeme si představit, že tyto produkty poté se budou využívat v, na základě podmínek, které, nebo v podmínkách, které by se nám až tak nelíbily, například na, na trzích s cenými mm, papíry a tak dále. Čili já si myslím, že je velice důležité, abychom postupovali velice obezřetně a aby to, že tyto nástroje, pokud by se staly moc komplikovanými, abychom zajistili to, že se nemohou zneužít tyto prostředky nebo tyto mm, nástroje. To je věc, o které jsme zatím nehovořili. Netvrdím, že by lidé nebyli obezřetní, ovšem možná málo věří tomu, že ty produkty budou tak úspěšné. Ovšem, pokud to začne fungovat velice dobře, tak by to mohlo znamenat nějaké problémy, vyvolat určité tím, že v podstatě by začaly žít vlastním životem tyto produkty, které se dostanou na tři a najednou evropské záruky by mohly já myslím, že zpravodajka už se o tom zmínila, ty závazky Evropské unie a tak dále. Samozřejmě, že to je omezeno na určité částky, ke kterým se zavázala rozpočtová, rozpočtová, rozpočtový orgán. Ovšem, já bych chtěl zúraznit to, že vím, víme, jakým, jakým způsobem, jakým, způsobem finanční trhy zareagovaly u těch komplikovaných, u těch problematických finančních prostředků a proto nechceme našim dětem zanechat eh, něco, co by museli řešit za nás. Děkujeme. Dominiku, přesně jak se o tom zmínila zpravodajka i Dominik Rike, toto je zásadní věc. Potřebujeme na jedné straně vytvořit určité nástroje, které zároveň chceme posílit, aby čelili situaci, která je velice zajímavá, velice specifická, to znamená, že zde máme veliko, veliké finanční prostředky, které jsou k dispozici, ať už jsou to státní fondy, ať už jsou to eh, přebytky z platební bilance, finanční transakce, dále jsou to Emiráty, ropné velmoci, nově nastupující ekonomiky. Tato finanční masa z posledních let. Já jsem nedávno byla na takovém pracovní večeři s bývalým předsedou Evropské centrální banky, s panem Trišetem, který mi řekl, že v průběhu jeho mandátu, v průběhu těch deseti let finanční masy, které zde jaksi lítají nad našimi hlavami a které by se mohly jaksi přes noc Mm, využít v něk- konkrétní zemi nebo nějaké investice a tak dále, že se to znásobilo 35. Ano, skutečné peníze, spekula- spekulace, imaginární peníze a tak dále. Samozřejmě je to nesmírně komplikované, ovšem je to prostě finanční masa, která je připravena investovat určité projekty, samozřejmě za určitých podmínek, bezpečnosti záruk a tak dále. A na druhé straně známe Eh, úřady, které jsou zodpovědné, nebo orgány, které v podstatě tradičně byly banky, které jsou zodpovědné za určitou transformaci těchto finančních prostředků, krátkodobých finančních prostředků na, mm, řekněme, dlouhodobé půjčky a tak dále. Tyto úřady, tyto orgány po finanční krizi, po Lehman Brothers a tak dále, najednou se tato kapacita transformace těchto finančních prostředků snížila jednak protože tam došlo k určitým, eh, teda na straně těch, kteří spekulovali, a zároveň v podstatě zde máme Bazilej 3, mm, Omnibus a tak dále, všechny tyto nástroje, které které je nutí, aby navýšili kapitál, aktiva, pasiva, závazky, záruky a tak dále a tímto zredukuje jejich možnost transformace těchto finančních prostředků na dlouhodobé prostředky, čili jak to vyřešit. Jednak jsou zde projektové bondy, o kterých jsme hovořili, projektové obligace, různé finanční, inovační, inovativní nástroje, o kterých hovoříme dneska. A je pravděpodobné, jak se o tom zmínil pan Rike, že Mm, v podstatě, abychom dosáhli určité mas, masy, finanční masy, abychom měli více mm, viditelnosti, abychom měli takový likvidnější trh, snížili úroky a tak dále a abych, abychom vlastně vytvořili takové portfolio nějakých konkrétních projektů, které, na které bychom mohli využít tyto finanční prostředky, určitě strukturované projekty, cené papíry a tak dále, investice na, na, na tři, čtyři roky a tak dále. Čili musíme se na to dívat velice opatrně, inovovat eh, prostředky, inovovat mm, mm, rozumně a ne nějakým riskantním způsobem. Čili děkuji zpravodajce, děkuji všem, kteří se zapojili do této rozpravy. 19.7. předkládání pozměňovacích návrhů, 6.9. přijetí tohoto návrhu. 6. září nás čeká opravdu hodně hlasování. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je bod číslo 8 rybolov, takže zásadním způsobem měníme eh, téma, je to poslední odpoledne před eh, prázdninami. Pan Alfonzi již někde rybaří na Korsice, jak mi bylo řečeno. Ovšem Izabela je mezi námi a proto ho nahradí. Takže jde o e, rybolov v Severním moři versus e, v Severním na Korzice, kolem Korziky. Ano, nahrazuji zde Francoise Alfonziho, e, abych zmínila naši podporu tomuto návrhu. Evropská komise jménem Evropské unie vyjednala tuto, tuto novou dohodu s dánskou vládou a s vládou Grotlandu. Eh, je to v platnosti eh, od 1. ledna 2013. Eh, jde o 17 milionů 847 244 eur ročně pro celé období s tím, že budeme mít k grotlandské výlučné hospodářské zóně výlučný přístup. A dále tady jsou dodatečné částky, které Evropská unie bude věnovat na podporu rybolovu Grunlandu. Eh, jsou to některá nová ustanovení, eh, tady jde o Grónsko, znamená jde o kvóty eh, výlovu, dále dodatečné mechanizmy řízení cen, vědecké podklady, některé formality, které by muset splňovat evropská plavidla, abych zmínila pouze některá z těchto nových opatření. A zpravodaj stejně, a já tedy jeho jménem, já eh, chci říci, že, eh, že podporujeme tento návrh, tuto dohodu a pan zpravodaj se vrátí z koliziky, jistě vám to bude moci případně sdělit sám. Tak eh, španělská lidová strana je velmi rozveselena. Zdá se, že v pravé straně spektra vládne radost. Má k tomu někdo ještě něco? Ne, takže děkuji. Předpokládá se s tím, že zpráva bude zaslána pro překlad 20. července. Nemáme stanoven termín pro pozněvací návrhy, je třeba je stanovit. A v zásadě by hlasování mělo proběhnout 6. v rozpočtovém výboru, tak aby to bylo připraveno, to naše stanovisko pro říjnové hlasování ve výboru pro rybolov. Je třeba kolegům uh, sdělit, jaká je lhuta pro poznací návrhy. Takže děkujeme eh, Francoisovi Alfonsimu za tuto slušnou prezentaci. Ano, a jde o postup souhlasu, takže pouze budeme říkat ano či ne. E, to znamená, není zde třeba stanovit tu pro pozměňovací návrhy. To znamená, že na příští schůzi budeme hlasovat ano. E, výborně, to je skutečně demokratický postup na korzický způsob. E, a nyní opět Monika Holmajer. Naš superstar, která byla pověřena třemi zprávami které doplňují zprávu Dominika Rikého o Fondu pro mezinárodní bezpečnost a já poprosím Moniku, aby nám všechny tři zprávy odprezentovala naraz. Prosím, pusťme se do toho. Liebe Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, ich danke dass ich... Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za tuto možnost představit tedy tyto tři navzájem související zprávy. Jde o respektive jde o stanoviska našeho výboru pro Fond pro vnitřní bezpečnost, vnitřní hranice a víza, dále Fond pro azyl a přistěhovalectví a dále Azylový a migrační fond a Fond vnitřní bezpečnosti všeobecná ustanovení. Doposud v oblasti vnitra existovaly čtyři fondy. Fond pro ochranu hranic, pro vnitro, pro e, uprchlíky e, a další Existovaly proto, existovala proto různá pravidla. Nyní máme nový finanční rámec a navrhuje se, aby do budoucna existovaly pouze dva fondy. Je to velice dobrý pokrok a myslím se, že je to také v souladu s požadavky parlamentu. Má tady být sdílená zpráva prostředků a v rámci takovéto zprávy má dojít k takzvanému policy dialogu, politickému dialogu tedy členskými státy, aby konkrétní body eh, finančních priorit mohly být konzultovány. Tak, jak už jsme o tom hovořili ve strukturované politice. Pak centrální zpráva prostředků pro různé sítě a pro nový vývoj eh, IT systému pod titulem Smart Borders. A na závěr se počítá s více let víceletým pro, s víceletými programy. Někdy jsme měli jednoroční programy. Tyto jednoroční programy sebou vždy nesly, nebo ne vždy, ale většinou problémy a proto chceme, aby tady byla možnost víceletého financování. Mají tady být i variabilní částky a financování ze strany EU má být 75% standard, 90% u strategických priorit a 100% u nouzových situací třeba, že vybavení konkrétními finančními prostředky ještě není k diskusi. Opatrně jsem si pročetla čísla a musím říci, že jsem udivena tím, že některé obsahové priority nebyly opatřeny dostatečnou výší prostředku. A jsem zvědavá, jak o určitých témat, by se to mělo financovat. Pomyslím například na to nové středisko pro stíhání organizované kriminality. Jak se to má financovat, když Europol se má, má výjít s minus 10%? Jak to tedy obsahově a personálně zvládnou? To se tedy zdá být uměleckým kouskem, stejně tak jako od, tady máme otázku u jiných rozpočtových položek. Ty, tento víceletý finanční návrh zůstává v prvních letech za již tak těsně vybaveným rozpočtem na rok 2013. To jistě povede k diskozím, protože zejména oblasti přistěholovectví, migrace a těch kanceláří příslušných pro azylové otázky budou potřeba eh, prostředky a myslím si, že třeba, abychom eh, tuto otázku dobře vyřešili. A ještě něco zásadního ke struktuře fondu. Restrukturalizace se podařila dobře, podle mého názoru, zejména rozdělení do těch dvou fondů a jednotná pravidla z administrativy, ale jako vždycky no, tak zvláštně komise nakládá s tím tématem právních aktů, čili aktů v přenesené pravomoci. A když je to akce přenesené pravomoci, tak náš výbor tak trochu ztrácí přehled o tom, co se děje a co se neděje. Takže bychom měli dávat pozor na to, aby akta v přenesené pravomoci byly omezeny pouze na provádění již definovaných obsahů které jsou zakotveny v základních právních aktech, ale rozhodně nikoli v politické rozhodování. Politické rozhodování by se skutečně mělo dít vždy ve shodě parlamentem v rámci spolu rozhodování. A již tady zaznělo, že je nutná transparentnost prostředků a musí to přinést evidentní přidanou hodnotu. Mé pozměňovací návrhy se týkají uh, toho, že je třeba aby komise podpořila slabiny, které se objeví v členských státech. To, roz... to neznamená, že by komise zbavovala členských států jejich odpovědnosti, ale když něco nebude fungovat, tak by prostě společenství se mělo pokusit pomoci a přispět ke zlepšení eventuálních nedostatků v administrativě jednotlivých států. Potom také Namátkové kontroly mm, s nenahlášeným termínem předem považuji za velice důležité. když se podíváme na to, že bychom měli platit vnitrostátní eh, personál z evropských prostředků, tady tedy s tím nesouhlasím, to by nemělo být stoprocentně financováno a když se vede politický dialog, je nezbytné, aby se zapojily dotyčné agentury do tohoto dialogu, aby skutečně mohly také říci to, co se jejich agentury týká, aby to nešlo výlučně jenom přes komisi do politického dialogu, nýbrž aby i agentury měly právo do toho mluvit a aby byly zapojeny do rozhovoru a jednání. Když se podíváme na přepracované finanční změní. Máme tady také lepší digitální zpravování prostředků. Nepotřebujeme jenom jedno rázové financování předem, ale každoroční financování eh, abychom zaručili plynulý tok prostředků. 3,52 eh, miliard se počítá 61% pro národní programy, 31% Smart Borders a zbytek má jít pro okamži ta nezbytná opatření z evropské úrovně. To platí pro fondy, vnitřní bezpečnost v oblasti hranic a vízové politiky a jako prioritu tou jsem se také zaobírala, pardon, a jako zpravodajka jsem se zaobírala také tím, že opatření Eh, vydávaná do třetích, eventuálně také nasměrován do třetích států, by se měla pohybovat eh, jenom v přesně stanovených oblastech, aby tady nedocházelo ke zdvojová, zdvojenému vydávání prostředku. Pak tady máme 3,86 milionů 86 pro programy, zbytek pro vnitrostátní administrativu. Já se zaobírám ve svých pozměňovacích návrzích komplementaritou tak já na to upozor, jak jsme se dohodli na to s koordinátorkou a i tady je třeba, abychom dbali na tom množství aktů v přenesené pravomoci. Zdá se mi jich trošku moc, to by bylo všechno. Děkuji. Nikdo k tomu nic nemá? Než eh, dokončíme finanční nástroje, měl jsem o tom hovořit již před chvílí, protože eh, konstatuje, že nám kolegové postupně mizí, vypařují se. Eh, včera večer jsem povečeřel, vyprávím vám všechny své večeře, včera jsem povečeřel šarmantní komisařkou Connie Hregordovou, která je pověřená politikou životního eh, prostředí energetickými a vstáváme mezi energetickou a energetickou životním prostředím. A já jsem to tak pochopil, nebo alespoň se domnívám, že to správně pochopil z prezentace, eh, kterou učinila, že od 1. ledna příštího roku bude platit eh, systém ETS, tedy aukcí povolenek skleníkových plynů, což je systém, kdy ten eh, trh eh, e s ETS, tedy s právem zprávy na znečišťování, vlastně eh, funguje svým způsobem na základě emisí zdarma a potom vlastně se za to platí na druhotných trzích. Od roku 2005 a od roku od 1. ledna 2012 aerolinky také měly začít platit. Víte, že se vede spor mezi leteckými společnostmi, které letají do Evropy, ale nemají sílu v Evropě. A od 1. ledna 2013 eh, veškeré eh, znečišťující činnosti eh, budou muset za znečišťování platit. A já, pokud se domnívám, jsem to správně pochopil, představa komisařky Hregarové je taková, že alespoň část zdrojů, které vzejdou z těchto aukcí povolenek, budou využity na financování některých environmentálních politik. Což je samozřejmě sama o sobě zajímavá myšlenka, Ale já jsem si hned eh, položil dotaz, který jsem paní komisařce nemohl eh, přímo položit, nicméně eh, to signalizuji sekretariátu a také těm, kdo spolupracují na zprávě o vlastních zdrojích a všem kolegům, kteří se věnují problematice finančních nástrojů, protože Vlastně zde může vystat dotaz, a komise to měla mnohem dříve klást oficiálně jako dotaz, pokud si klade alespoň není tím lépe. Eh, totiž kdo, bude, kdo budou příjemci těchto prostředků, o jaký rozpočet půjde, eh, protože pokud je o systém EU, mělo být to komunitární rozpočet, ale nařízení pro ETS, tak jak vypadá dnes, eh, hovoří o vnitrostátních rozpočtech. A pokud by se nám podařilo odchytit část těchto zdrojů na evropské politiky, znamená to, že e, musí jít o e, přijme do ad hoc finančního nástroje, má to být považováno, nebo to má být považováno za vlastní zdroje. Já prostě na to upozorňuji. Měli jsme příležitost o tom hovořit již před pár měsíci, kdy jsme se pokoušeli sestavit seznam možných e, nových vlastních zdrojů evropského rozpočtu, pak jsme se to tak trošku vzdali, protože jsme to tak trošku rezignovali, protože komisaři Levandovský a Šemeta nám říkají, ne, ne, ne, to je věc, která už je definitivně dořešena, neotevírejme znovu tuto otázku, tady není žádná šance, ale pokud komise mění názor, tak eh, možná bychom eh, to měli blíže sledovat. Chci eh, poděkovat Monice za všechny její zprávy a chci tedy připomenout časový harmonogram. Hluta propoznací Eh, návrhy 19. července, hlasování o stanovisku v našem rozpočtovém výboru 6. září a eh, ve výboru LIBE se bude hlasovat v listopadu. Eh, teď nám zbývají ještě dvě věci pana Goldmanise, 12. a 13. ale pan Goldmanis, pan Goldmanis tu není, takže bez něj to projít nemůžeme. Konec, konec konců také všichni zástupci jeho politické skupiny nám už zmizeli. Takže navrhuji, abychom dali slovo serióznějšímu z našich členů Geranu Fermovi, který eh, zde ještě zůstává, bude tím posledním, kdo bude zasínat světla v sále. Nástroj pro podporování Evropy, prosím. Eh, ano, my tady jsme také nyní zastoupeni poměrně slabě, eh, naše politická skupina. Já eh, nechci vystupovat žádnou eh, zásadnější prezentací eh, nástroje pro propojení Evropy, protože předpokládám, že všichni dobře víte, oč zde jde u tohoto programu. Jenom chci zmínit, že jde o nový integrovaný nástroj financování transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a informačních technologií. 50 miliard eur, to je obrovské navýšení oproti tomu, co jsme měli do posud, těch 50 miliard 10 eh, přijde z fondu soudržnosti, ale také eh, to bude eh, účelově vázáno na země soudržnosti. Já hodlám předložit řadu poznacích návrhů, nebo jsem tak již učinil u tohoto stanoviska. Jenom tady stručně představím tyto poznací návrhy. Samozřejmě jednak předkládáme standardní poznací návrhy, které máme mít u všech těchto stanovisek. Dále eh, jsme se pokusili ošetřit eh, to hlavní téma, to znamená eh, investiční potřeby, to je podle nás nesmírně důležité a je to problematické, protože jsme četli během dánského předsednictví určité Eh, připomínky k nástroji pro propojení Evropy, kde eh, se to stavilo tak, že samozřejmě to je důležité, ale za aktuální rozpočtové situace eh, se předsednictví dánské rozhodně nedomnívalo, že bychom mohli dostat návrhům komise. A problém je zřejmě, myslím si, v tom, že snazší škrtat v nových nástrojích. V nástrojích pojících se s novými ambicemi, než v nástrojích, kde už máme alokované prostředky. Je snazší se škrtat nové ambice u nástroje, například u nástroje pro propojení Evropy, než škrtat v zemědělské politice či kohezní, protože to jsou prostředky, které členské státy již mají, zatímco u nástroje pro propojení Evropy jde o nové cíle. A já si myslím, že je třeba dokázat, že tyto nové cíle skutečně můžeme eh, dosahovat, eh, pokud to zaštitíme eh, finančními prostředky. Jedním z obrovských problémů evropského hospodářství není pouze akutní hospodářská krize, ale také skutečnost, že máme nedostatečné investice, již léta je hospodářství podfinanco, podfinancováváno. To platilo již léta před krizí, s tím musíme něco učinit. E, Zejména e, pokud e, máme být schopni vytvořit skutečně jednotný vnitřní trh, ne pouze cestou deregulace, ale skutečnou fyzick, skutečný fyzicky integrovaný jednotný vnitřní trh, pak jsou takovéto investice nesmírně důležité na to, ve stanovisku upozorněme. Nejspornějším tématem bylo 10 miliard eh, z fondu soudržnosti, protože řada eh, kohezních eh, členských států má dojem, že, jejich, že z jejich národních rozpočtu na soudržnost se bude odebírat a využije se to jinde, kde to na tyto země nemá takový vliv. Já bych zde bránil záměr komise, protože je nesmírně důležité, abychom se všichni eh, zasazovali o projekty, které přinesou eh, přidanou evropskou hodnotu. Nicméně bych navrhoval eh, ještě podpořit důraz na geografickou vyváženost, pokud jde o prostředky v nástroji pro propojení Evropy. Také budu muset zcela jasně říci, že některé země soudržnosti budou potřebovat podporu komise tak, aby dokázali vypracovávat eh, řádně projekty, aby jednak dokázali zvládnout těch 10 eh, miliard a tak, aby mohli eh, si žádat o prostředky z jiných částí nástroje pro propojení Evropy, protože tam jsou rovněž způsobilé čerpat. A ještě mm, k tomu, co říkala Eider, ty země se bojí, že eh, podobně to bude u finančních nástrojů. Finanční nástroje pro investice v Evropě budou k dispozici především bohatším členským státům s rozhodnutějšími finančními trhy a tak dále, ale že pro země soudržnosti eh, bude eh, jen obtížné podávat žádosti a získávat prostředky z finančních nástrojů. Eh, já eh, se tohoto také dotknu ve svém stanovisku. Rád bych, aby se to ve zprávě objevilo. Toto riziko eh, si musíme uvědomovat, ale musíme se snažit hledat cestu, jak zaručit geografickou vyváženost i pro tyto eventuality. Samozřejmě finanční nástroje obecně jsou jednou z oblastí, kde budeme předkládat pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že nesmírně důležité hledat řešení u finančních nástrojů. Měli jsme um, zprávu, byla již odsouhlasena nebo rozhodnutá zpráva o eh, projektových dluhopisech. Potřebujeme také eh, u zprávy o nástroji pro propojení Evropy eh, s něčím přijít a chceme přijít se myšlenkou blendingu, tedy míšení nástrojů. Za proto chceme vytvořit podmínky a možná, možná i pro kombinování různých typů finančních nástrojů. Měli bychom se tím zamýšlet. Myslím, že bychom se měli měli bychom upírat zraky do budoucna, tak jak to dělá EIDER ve své zprávě, a měli bychom alespoň otevřít cestu pro nové, ambicioznější finanční nástroje, než například eh, je iniciativa projektových dluhopisů, která zatím je pouze v pilotní fázi. Takže toto se budeme snažit také trošičku ve zprávě rozvinout, toto téma. Eh, možná některé techničtější aspekty ještě eh, vnesem, budeme se snažit do toho vnést také myšlenku projektových portfolií, stejně jako u projektových dluhopisů, u příslušné zprávy. Komise říká, že by mělo být možné převádět prostředky z jedné části na Evropy, Evropy do jiné. Já souhlasím, samozřejmě by to mělo být možné, pokud eh, shledáme, že zrůstají potřeby v oblasti energetiky, ale jsou nižší, než se očekávalo například eh, v oblasti digitální či u dopravy. Pak samozřejmě by mělo být možné provést eh, přizpůsobení, ale je to politické téma a měla by, eh, měl by o tom rozhodovat rozpočtový orgán. My bychom do tohoto procesu měli být zapojeni, jak se obávám, že by celý proces byl výrazně kritizovan. Také se domnívám, že bychom se měli podívat na rozsah působnosti na pro Evropy. Zatím je věnován infrastruktuře, ale jsou oblasti, kde se domnívám, že bychom se měli zamýšlet nad tím, zda by bylo možné rozšířit jeho působnost například o investice do obnovitelných zdrojů energií, kde by to možná mohlo být rozšířeno. Takže k, k stanovisku jsou předkládány poznací návrhy tohoto druhu zatím a já budu samozřejmě, já samozřejmě uvítám vaše podněty a návrhy. Děkuji, Gerane. Jsou zde nějaké dotazy na zpravodaje, na navrhovatele? Zdá se, že nikoli. Dobrá, takže vám připomenu, že zde je lhuta o něco delší, je totiž až 3. září. Počítáme s přijetím stanoviska Gerna Firma 20. září, tak, aby výbor pro dopravu a ITRE mohli hlasovat v průběhu listopadu. Stejně kolegové, myslím, že tím jsme vyčerpali dnešní pořad jednání. Eh, sejdeme se opět 6. září, kdy nás bude čekat hlasování o desítce bodů. A já vám přeji krásné léto, děkuji našim spolupracovníkům, děkuji představitelům eh, ostatních institucí, komise, rady Chci poděkovat také úředníkům parlamentu a samozřejmě i tlumočníkům za to, že nám pomáhali během celé této eh, schůze a všech schůzí v prvním poletí roku. Myslím, že si všichni zasloužíme krásné, krásnou dovolenou, tak, abychom byli ve formě pro druhé poletí, které bude eh, jistě napínavé. Děkuji, končím schůzi.